Dear colleagues. Kolegyně a kolegové, myslím, že bychom se měli pustit do práce. Es gilt der alte Grundsatz, man soll ja nicht die warten. Ti, kteří dorazí včas, by neměli čekat. To je taková zásada. Máme už pětiminutové spoždění, takže bych ráda začala Možná ještě pár kolegů a kolegyn dorazí. Takže vítejte na našem posledním zasedání výboru pro kulturu v tomto volebním období. Začneme přijetím pořadu jednání. Nemáte-li žádné námitky, považuji pořad jednání v této podobě za schválený. Nikdo nic nenamítá, takže pořad jednání je potvrzen není schválení přijetí návrhu pořadu jednání a zápisu z jednání z předchozích eh, dvou zasedání. Máte prosím nějaké poznámky k těmto zápisům? Nikoli, takže navrhuji, abychom tyto zápisy považovali za přijaté, pokud se neobjeví během našeho jednání nějaké námitky. Ke sdělení předsedkyně. Dnes máme k dispozici tlumočení v těchto jazycích Němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, čeština, estonština, maďarština, polština, bulharština a rumunština. A naše jednání je vysíláno na webu. Závěry zasedání koordinátorů z dnešního rána. Na základě toho, že se dneska setkáváme vůbec naposledy v tomto volbním období, je nezbytné, aby závěry zasedání koordinátorů, které právě skončilo, byly nyní ústně oznámeny. A to proto, aby toto volební období bylo řádně uzavřeno. Konkrétně se koordinátoři dohodli na tomto. Za prvé, tři stanoviska vyžádaná výborem PETY k peticím k otázkám objektivity médií a svobody projevu, které se týkají rovněž eh, pracovní náplně našeho výboru, eh, byly v předložené podobě přijaty a zaslány výboru PETY. Stanovisko výboru KULT k prioritám pro rozpočet na rok 2020, eh, které eh, budou zaslány v, eh, vzhledem k letošním volbám předsedovi výboru pro rozpočet, byly přijaty v předložené podobě. A Dokumenty, které koordinátoři dostali pro informaci, byly vzaty na vědomí a není považováno za nutné, aby se přistoupilo k jednáním. Máte prosím komentáře k těmto závěrům zasedání koordinátorů? Ne. Mohu tedy konstatovat, že dnešní závěry ze schůze koordinátorů jsou schváleny a přijaty. Dále bych ráda poukázala na to, že minulý týden byla zveřejněna studie Alice Cooley a týká se to i nás. Příslušné podklady dostanete mailem. Určitě stojí za to se na tuto studii ještě pečlivě podívat. Určitě by nebylo od věci, pokud by následující výbor pro kulturu v nadcházejícím volebním období se této Eh, studii věnoval eh, s ohledem na vytvoření evropského kulturu, eh, evropského kulturního prostoru, protože zde je potřeba řešit ještě spoustu záležitostí. Takže tolik k zdaní předsedy a nyní máme informace komise k falešným zprávám. V rámci zasedání z 22. ledna se koordinátoři rozhodli přizvat komisi, aby prezentovala zprávu o potírání dezinformací na internetu, evropský koncept, a také, aby nás seznámila s opatřeními, které, mají, které má komise v plánu přijmout v souvislosti s evropskými volbami. Fungování demokratického systému závisí ve velké míře od toho, aby se občanům dostávalo kvalitních informací a aby také existoval společný koncensus ohledně toho, co je považováno za kvalitní informace a co nikoliv. To si myslím je opravdu základním východiskem eh, pro to, aby eh, byla na straně občanů důvěra v média a tento zásadní eh, konsens byl právě spochybněn eh, tím, že se objevily tzv. fake news, které byly využívány systematicky k, pro prosazování zájmu různých politických uskupení a k diskreditaci politických oponentů. Právě v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu je toto velice problematická záležitost. Ráda bych eh, přivítala pana Violu, generální ředitele který nám řekne více informací k tomto tématu. Příslušný dokument pro eh, etický kodex eh, je k dispozici pouze v anglickém jazyce a pokud eh, bychom se chtěli podívat na německou verzi, tak se sice uvádí, že jste přesměrováni na německou verzi, ale ten text je stále v anglickém jazyce. Pokud eh, se chceme věnovat potírání falešných zpráv, tak by bylo opravdu velice přínosné, pokud by minimálně tento text tohoto etického kodexu byl k dispozici ve všech 23 oficiálních jazycích, tak aby měli všichni možnost se seznámit eh, s jeho obsahem a jak lze proti těmto dezinformacím postupovat, jak je potírat. Myslím si, že právě eh, zde je to velice významné, poněvadž my opravdu klademe velký důraz na to, aby byly všech, všechny informace k dispozici ve všech eh, jazykových verzích, protože ti, kteří nevládnou angličtinou či francouzštinou, potom nemají možnost eh, se s informacemi seznámit ve svých respektivních jazycích. Alespoň já vůbec nechápu, proč tento text je k dispozici pouze v anglické verzi. Myslím si, že bychom se mohli obrátit na příslušné útvary tak, aby byla tato situace napravena. Takže, pane Violo, srdečně vás vítám, děkuji, že jste za nás dorazil a prosím, máte slovo asi na 10 minut. Já, madame chair, já, madame... Vážená paní předsedkyně, vážení eh, poslanci, dámy a pánové, Děkuji za to, že jste nás pozvali na schůzi vašeho výboru, která je poslední ve vašem volebním období. A já bych chtěl ještě této příležitosti využít, abych vám poděkoval obecně za vaši práci a také za vynikající spolupráci s Evropskou komisí, zejména s naším oddělením. Těch eh, věcí, na kterých jsme pracovali celá řada, ale já bych chtěl zejména připomenout eh, reformu pravidel pro audiovizuální oblast, což je zásadní rozhodnutí v té tak důležité oblasti. O tom ještě budeme diskutovat, co je to oblast těch nových médií, sociálních médií. A tady se stanovila nová pravidla pro regulaci. Takže vám děkuji za tuto důležitou práci na této legislativě. Dnes máme diskutovat o fenoménu fake news nebo dezinformací. Je to důležité téma pro budoucnost Evropy a zejména eh, se to promítne také do těch nadcházejících evropských voleb. Máme-li se pokusit definovat jev fake news, eh, tak by to mohlo být eh, velmi obtížné, ale je dobře si připomenout tu škálu jevů, které do toho spadají. Jsou to určité útoky ve formě sociálního inženýrství, jsou to konzistentní útoky, ať už státního nebo nestátního aktéra, na určitou sociální skupinu s jasným úmyslem destabilizovat demokratický řád nebo vytvořit eh, paniku. V podstatě je to velmi blízko kybernetickému útoku. A eh, v legislativě mnoha zemích, pokud se to týká voleb, je to i trestný čin. Nevždy ten útok lze snadno odhalit, Hlavně jde o to, jak zmanipulovat sílu sociálních médií, vytvořit dezinformace, které by mohly vést narušení stability, nebo které by mohly změnit řád ve společnosti. Například právě o zdravotním stavu kolikrát mohou být velmi destabilizující. A potom jde o různé, ne informace, ale spíše komentáře, které se opírají o fakta, která nejsou správná, objektivně vzato. A to všechno se šíří s cílem ovlivnit politickou náladu. V rámci toho spektra, ale to také může být eh, právo na svobodné vyjadřování na názor. To je tedy ten kontext, ve kterém se teď nacházíme, mm, věci, které souvisí od kybernetické bezpečnosti až eh, na tu druhou stranu spektra, což je eh, absolutní svoboda projevu. A teď otázka, proč je to tak relevantní právě dnes. Eh, je to proto, že sociální média vlastně zesilují tyto nálady, tam, kde jde o strach nebo nenávist, to se eh, v minulosti stalo mnohokrát, ale sociální média eh, působí jako jakýsi zesilovač těchto nálad a pocitů. A tím tedy narůstá i rozsah tohoto jevu. Povahy věci z právního hlediska, z toho sociálního hlediska, Tady máme co dočinění s velmi složitým jevem. Nelze to snadno napravit, určitě to bude trvat velmi dlouho, než všechno pochopíme a než se to podaří promítnout do jednání celé společnosti. té nové směrnice o audiovizuálních službách se nabízí jedno řešení tohoto problému, což je zlepšování mediální gramotnosti. Máme tady generaci studentů, kteří eh, věří tomu, že historie je možné manipulovat, protože se to učili a na sociálních médiích něco takového neexistuje. Tady nejsou lidé, kteří mají podobné reflexy jako eh, mladí lidé se vzděláním. Je to tady generační problém. A mediální gramotnost by vlastně mohla být očkováním proti fake news. <clears throat> Této směrnici je povinnost členských států zlepšovat eh, tu mediální gramotnost občanů. A také je to povinnost pro sociální platformy, aby se na tuto otázku také zaměřili. A teď eh, krátkodobém eh, výhledu. My jsme <clears throat> zveřejnili náš akční plán v prosinci loňského roku. Potom jsme <clears throat> k tomu doplnili ještě ten takzvaný volební balíček. Vytvořili jsme různé expertní poradní skupiny, vedli jsme konzultace a to nás dovedlo k prvnímu logickému kroku na této cestě, což je seberegulace. Samozřejmě, že v situaci, kdy svoboda projevu je spojená s tolika problémy, tak je eh, otázka, eh, jestli je možné všechno toto vyřešit seberegulací. A ty sociální platformy tedy přijaly jakýsi kodex etický pro tuto oblast, kde se zavazují, že e, s tím něco udělají. A ty závazky se vztahují například na to, že budou více prověřovat ty takzvané falešné účty na sociálních médiích, budou prověřovat zdroje, a budou usilovat o transparentnost v předvolebních kampaních. Bychom byli rádi, kdyby tyto závazky opravdu platily a proto bychom byli rádi, kdyby před volbami sociální platformy každý měsíc podávali zprávu o tom, co dělají. Máme už dvě zprávy o implementaci tohoto etického kodexu. A jsme tedy svědky určitého zlepšení, ale pořád ještě tady hodně práce. Zlepšení nastalo třeba v oblasti lepšení transparentnosti v oblasti politických kampaní, zavírání některých falešných účtů, ale pořád ještě není jasné, jak přesně budeme měřit úspěšnost této oblasti. Takže v tom budeme muset eh, pokračovat, ale na úvod eh, je možné říci, že tady vidíme určité pozitivní známky. To je tedy jeden důležitý krok Potom jde o spolupráci se členskými státy, protože volby spadají do eh, kompetencí členských států. V našem balíčku opatření je například to, že by se měl vytvořit systém časného varování a kontaktní místa ve členských státech, v rámci něhož by se státy mohly informovat o rizicích zejména o těch, které jsou důležité pro celou Evropu. Tento systém už tedy funguje. A v rámci měrnice o kybernetické bezpečnosti je také eh, část, která se zabývá zabezpečením voleb. A tento týden se také koná jedna akce, která má prověřit odolnost komunikačních systémů před volbami. My tady spolupracujeme s experty členských států a Evropského parlamentu, abychom eh, mohli zajistit bezpečnost. Potom eh, jde o spolupráci s organizacemi, které ověřují fakta. My bychom nechtěli, aby eh, bychom je museli dotovat, protože to by eh, ovlivňovalo jejich nezávislost. A bychom eh, rádi, kdyby bylo možné zajistit jejich nezávislost. A proto jsme vytvořili platformu, kde budou mít přístup ke všem statistickým údajům, budou mít přístup do databáze Eurostatu, databází parlamentu, naše publikace statistické a budou si moci vyměňovat informace. Máme už 80 eh, takových organizací na oměřování fakt. Už eh, i oni byly, nebo ta naše platforma už byla eh, předmětem hackerských útoků A potom jde také o to, jak využít prostředky z fondu Connecting Europe, aby to fungovalo strukturovaněji, tedy aby to zase nebylo přímo financováno, ale abychom měli nástroje pro odhalování těchto jevů a pro zlepšení spolupráce. Takže to je další důležitý krok v této oblasti. Pak jsem se zmiňoval o mediální gramotnosti, o těch Eh, nástrojích, které jsou teď k dispozici díky směrnici o audiovizuálních službách. A nejdůležitější je asi eh, vytvoření právní jistoty, že ve členských státech budou fungovat nezávislí regulátoři médií. Jeden z těch aspektů mm, fake news je to, že potřeba mít záruku ti, kteří budou ověřovat tu implementaci, budou nezávislí na národních vládách. A že tedy to nebude moci zneužit, zneužit výkonná moc. A my teď musíme se postarat o to, aby ta skupina nezávislých regulátorů v rámci RG, která teď má právní eh, status nám mohla pomáhat například s analýzou těch etických kodexů. A na základě té analýzy chceme spolupracovat eh, s těmi regulátory. V některých zemích, jako je Francie nebo v Itálii, mají tyto instituce ze zákona zkoumat i transparentnost z komunikace. A pro nás tady ta záruka toho nezávislého hodnocení je velmi důležitá. A jak už jsem se zmiňoval, jde eh, o nenávistné projevy, a případně různé formy rasismu, xenofobie i v online prostředí I to spadá do těch nástrojů, které nám dává směrnice pro audiovizuální služby. Tu hlavní zodpovědnost má ta daná sociální platforma, ale to ověření bude muset provádět nezávislý regulátor. A také tady mechanismus pro podávání stížností a rozhodování o nich. A měli bychom si také připomenout, eh, že teď máme přijatou tu novou směrnici, která se musí transponovat do právě řádu členských států. A je potřeba se jaké jsou ty hlavní principy, které se teď musí v Evropě dodržovat. Takže Udělali jsme už hodně práce, uznal to, uznal to i Evropská rada, ale pořád ještě musíme postupovat eh, dále v té diskuzi o tom, co bychom měli dělat v budoucnosti. To už budou muset řešit eh, nově zvolené instituce EU v novém volebním cyklu. Například ty instituce se budou zabývat tím, jestli ta samoregulace funguje nebo ne. A my rádi do té diskuze vstoupíme. Například pokud bude potřeba předkládat nějaké legislativní návrhy. Děkuji vám za pozornost. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Viola. Mnohokrát vám děkuji, pane Viola. To, byl, to bylo vlastně v jádru celé diskuse i o té samotné směrnici eh, že hledáme posílení těch eh, seberegulačních systémů. Teď samozřejmě otázka je, jestli opravdu přinesou eh, žádaný nebo kýžený úspěch. Uvidíme to v nedaleké budoucnosti. Ukáže se tedy, jestli opravdu to bude fungovat takovým způsobem, abychom mohli říci, že s tím můžeme bojovat proti těm fake news, dezinformacím a tak dále. Eh, přihlásila se zatím jenom paní Helga Trypl, takže máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že je opravdu naléhavé, abychom se pobavili o fake news. Eh, kromě toho si myslím, že je nezbytné, abychom jasně řekli, že tyhle ty falešné zprávy vždycky existovaly, ale šíření prostřednictvím internetu eh, teď eh, vlastně je přináší mnohem většímu počtu lidí. Vzpomeňme si, co řekl Trump po inauguraci, když nebyl spokojen s tím, kolik viděl lidí v ulicích. Říkal, že tohle to jsou prostě jenom alternativní fakta. Takže najednou se taky hovoří o těch alternativních faktech, eh, která vlastně hele, neexistují a eh, my přeci máme i něco, čemu se říká realita a o tom prostě musíme podávat zprávy, musíme mít eh, tady reportéry, kteří o tom podávají zprávy, takže můžeme mít stanoviska, názory, ale to se vždycky musí odlišovat od faktického žurnalismu a Teď víme, že na sociálních médiích se tohleto všechno mísí. Tam už se vůbec nerozlišuje mezi stanovisky a názory a reportážemi. Christchurch je jeden dobrý příklad. Víme, že tedy to bylo eh, o tom podávány zprávy live a eh, v podstatě se tam hovořilo o propagaci terorismu. Eh, já jsem to na Twitteru hodně kritizovala, i v německé televizi a říkala jsem, že po eh, tom útoku v Christchurch eh, mám takový dojem, že v podstatě zřejmé, že potřebujeme dobrá pravidla pro sociální média. Já jsem to nikterak eh, nepropojila s článkem 13, tenkrát to ještě bylo 13, teď je to 17. Pak se ukázalo na Twitteru tedy, že na mě těžce zaútočili vlastně prostřednictvím mm, lidí, kteří neexistují, že vlastně tedy eh, tam, tam šlo ten článek 13, ale o to jsem já vůbec nehovořila. Tady eh, jde o copyright a taky o jiné věci um, s těmi falešnými zprávami. Takže po Christchurch je tedy jasné, že musíme podniknout kroky. Dokonce i Zuckerberg říká, že musíme uh, něco dělat. A najednou se obrací na politiky a říká, že potřebujeme dobrá pravidla. A potom byli mladí lidé na internetu, kteří říkali, ale televize přece dělá to též. Podávají zprávy, nebo podávali zprávy o tom, co se tam stalo v Christchurch a vůbec nerozeznali rozdíl mezi tím, že pokud to propagujete jako eh, terorismus live v televizi, tak vlastně eh, je to něco jiného, než pokud se o tom takhle hovoří na sociálních médiích. Ale lidé už prostě tyhle ty rozdíly vůbec nevnímají a to mi dělá starosti. A já si tedy myslím, že všeobecně musíme bojovat proti těmhle těm fake news, eh, realitou, takzvanými unfake news, tedy ne falešnými zprávami. Eh, každý se může rozhodnout, co je falešné a co je nefalešné, ale potřebuje proto vnímat všechny ty zprávy z nejrůznějších úhlů pohledu a tohle to potřebují. Potřebují mít eh, tuhle tu rozmanitost informací z, z různých eh, tedy směrů. Teď vlastně i Zuckerberg už souhlasí s tím, že, že vlastně tady máme jakousi mediální kampaň a Mm, dlouho ale říkal, že oni v podstatě do toho vůbec nezasahují, že to jsou jenom médiem, kanálem, ale dnes už tedy uznává, že tedy eh, se s tím bude asi muset i on něco udělat. Děkuji. <laughs> Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Eh, mnohokrát děkuji, Helga, Helgo. Tohle je naše dnešní poslední zasedání, takže přece jenom se musíme trošku dívat, eh, kolik je hodin, sledovat čas. A Pokud se všichni tady pokusíte mluvit tak dvě, tři minuty, tak to všechno stihneme. Eh, Kosta, prosím. Děkuji, já jsem chtěla poděkovat panu Vělovi eh, za jeho práci v rámci Euroconnect, součást té strategie, která obsahovala sedm různých <clears throat> iniciativ v této oblasti. A teď k tomuto tématu řekla bych, že ten systém eh, Včasné upozorňování v Evropě má spoždění. A teď se nám podařilo trochu eh, to dohnat a řešit eh, situaci na sociálních médiích, protože to má obrovský dopad. Ten. Nebudu říkat to, co jste eh, říkala o analýze. Narůstá to zejména ta hate speech, ale i osobní útoky dochází potom k sebevraždám, protože se objevují informace, které jsou eh, diskriminační nebo které obvinují některé osoby. A bylo by tedy v zájmu všech eh, chránit eh, jednotlivce před takovými informačními útoky. Ten etický kodex a systém časného varování by zajímalo, jak na tom jsme v některých členských státech. A jestli je nějaký koordinační mechanismus na rychlou reakci. A mám k tomu dvě otázky. Ta první otázka. Jde o ty systémy sebe, eh, regulace tam, kde jde o základní svobody Evropské unie, potřeba ověřit, že to funguje. Eh, první zpráva z ledna upozorňovala na to, že tam jsou velké nedostatky a ne úplně ochota reagovat na všechny znesené otázky. Takže potřeba ještě vyjasnit některé ty aspekty. Jde tady o základní svobody a lidská práva. A ještě další otázka. Se e, eh, zmíní o těch čtyřech pilířích. Zajímalo by mě, co se dělá s tou takzvanou kampaní proti dezinformacím, například Wikipedie. Nemá vždycky copyright a vlastně má informovat o těchto věcech, například jako o té směrnice, to všechno se opíralo o fake news. A potom jsou tady ekonomické zájmy těchto platform. Dochází k eh, zkreslování veřejné debaty a podle mě jsou to velmi závažné věci. A i ty se mohou promítnout do fungování naší společnosti. Vielen herzlichen Dank. Děkuji, pan Stojevský, prosím. Bardzo dziękuję za <clears throat> pana wystąpienie i pod... Děkuji mnohokrát eh, za mm, vaše vystoupení. Eh, také souhlasím s tím, co zde zaznělo, že máme spoždění. Minulý týden ve Štrasburku eh, proběhlo velmi důležité hlasování ke copyrightu a mě zajímá, co Evropská komise tedy ví o vnějších aktivitách, o pokusech ovlivňování evropských poslanců. Proběhlo opravdu, nebo probíhalo opravdu velmi agresivní lobování. A teď máme tedy to velké spoždění, co se týče eh, opatření, které třeba eh, přijmout a, a co se taky týče těch eh, znalostí. A já se tedy ptám, co víme o příčinách eh, fake news nebo odkud pochází, kdo jsou jeho autoři ehm, a jaké to má dopady. Jak můžeme taky vyhodnocovat ta jednotlivá opatření? Teď během posledních zasedání eh, když jsme se třeba bavili eh, nedávno o boji proti terorismu, bylo nám řečeno, že tedy se vydává, vydávají miliony na boj proti terorismu a ti, kteří šíří fake news, ti vydávají miliardy. Takže je otázka, kdo produkuje fake news? Kdo je zatím? Jaké organizace a do jaké míry evropští poslanci mohou počítat s ochranou proti aktivitám eh, agresivních lobbyistů, kteří na nás vyvíjí velký tlak. Děkuji. Děkuji. Pan Samit. I join my colleagues in eh, thanking you, Mr. Viola. Já se připojím ke kolegům, kteří vám, pane Violo, děkuji, děkovali za eh, vaši prezentaci. Vy jste hovořil o třech typech fake news. Stáhl eh, jste to na destabilizaci demokracii, na vyvolávání paniky a samozřejmě taky ovlivňování mínění. A já si myslím, že ta situace se komplikuje také tím, že tyhle ty oblasti se mohou překrývat. Eh, to, co prostě někdo prezentuje jako stanovisko nebo názor, může zároveň destabilizovat naši demokracii. A já si tedy myslím, že náš boj proti mm, těm falešným zprávám se musí vystupňovat, protože my opravdu závisíme na tom, aby lidé byli schopni se informovaně rozhodovat. Pokud tyto informace jsou špatné, tak samozřejmě celý ten rozhodovací proces je eh, podkopáván. A pokud to potom dokonce pochází z vnějšku našich zemí, má to další nebezpečný rozměr. A souhlasím s vámi v tom, že pokud hovoříme o strukturách eh, v členských zemích, které potřebujeme jako pojistky, tyhle ty struktury samozřejmě potřebují být nezávislé. Poslední věc, které potřebujeme, je, aby tyhle ty struktury potom závisely na vládách a vlády by rozhodovaly, co je pravda a co není pravda. Vlády často nejsou úplně nevinné v těchto věcech. Sami šíří své vlastní fake news. Hmm, konkrétně se chci zeptat na iniciativy, jak pomoci mainstreamovým médiím, případně iniciativám, které podporují eh, určité formy tak jak už je to eh, v USA, opravdových nezávislých ehm, eh, kontrolorů faktů, fact-checkers a Další věc, která si myslím, že je velmi důležitá, musíme opravdu dbát na eh, prevenci eh, zneužívání osobních údajů, protože vlastně, eh, jak už někteří upozorňují, všichni z nás ehm, máme takzvaný confirmation bias, to znamená, hledáme potvrzení toho, co si sami myslíme. A ehm, to tedy potom hledáme i na sociálních médiích a podobně. Taky si vzpomeňme na celý ten problém Cambridge Analytica. A když to potom tedy vstáhneme na masová média, na, na eh, i vlastně rozpor s jakýmsi mikrozacilováním, tak eh, to je prostě něco, čemu se musíme věnovat. A já eh, se taky vlastně v rámci své práce se, sešel se zástupci Google a Facebooku. Bavili jsme se o tom seberegulačním přístupu, ale myslím si, že to prostě trvá strašně dlouho, že potřebujeme mnohem rychlejší opatření, která by s touhletou situací nějak naložila. Děkuji. Děkuji a nyní paní Švidrová, prosím. Děkuji za slovo. Já myslím, že tady už zaznělo eh, většina těch důležitých věcí. Já bych chtěla přidat k tomu tématu, jak bojovat proti fake news. A byla zde zmíněna samozřejmě mediální výchova, kritické myšlení. Má to dvě podmínky. Za prvé, že budeme mít eh, učitele, kteří budou umět tu mediální výchovu učit, že sami dokážou nepodléhat kampaním. Já sama vím, jak je to obtížné, protože myslím si, že to povědomí a rozeznání toho, co je fake news, co je dezinformační kampaň, stále není není dostatečné. Ale já bych chtěla upozornit na jednu věc. Všimněme si, na jaké téma se šíří dezinformační kampaň a fake news. Vždycky je to o tom, co lidé málo znají Právě proto se šíří tyto dezinformační kampaně nejlépe o Evropské unii, protože mnoho lidí nikdy nenavštívilo tyto instituce, o chodu těchto institucí ví velmi málo. Tedy já si myslím, že nejlepším bojem proti fake news a dezinformačním kampaním je znát fakta, znát tyto instituce a mm, samozřejmě e, ta technická opatření jsou zásadní, ale ta prevence, aby ti lidé uměli rozeznat pravdu a věřili, důvěřovali institucím, to je primární. Děkuji. Děkuji a nyní Julie Ward, ale prosím vás už jenom stručně. Tak um, já budu opravdu stručná, protože má země je zřejmě eh, jasný, eh, jasná oběť eh, fake news, což vidíme tedy ve výsledku referenda. Řada lidí se teprve nyní probouzí a uvědomují si poprvé, že byly cíly dezinformační kampaně. A já si tedy myslím, že jak my, eh, tak eh, kolegové to nemůžou prostě eh, oddělit od dobrého, dobrých občanských, dobrého občanského vzdělání. My jsme přesně v tomhle selhali v UK a myslím si, že právě tohle byl, byl problém eh, našich občanů, kteří si to prostě vůbec neuvědomovali ani na místní či národní úrovni eh, a už vůbec ne na evropské úrovni. Takže eh, mediální vzdělávání, digitální vzdělávání, tohle to jsou věci, do kterých musíme investovat ehm, právě do toho občanství, abychom vytvořili hm, generaci mladých lidí, kteří jsou schopni kritického myšlení, kteří si kladou otázky, kteří tedy neberou tyhle ty věci um, naprosto přímočaře. Děkuji. Ještě jednu takovou poslední připomínku z mé strany. Já si myslím, že eh, tuhle tu debatu bychom měli nasměrovat eh, na ty jednotlivé eh, formy. Fake news, desinformace, hate speech, ehm, Eh, vyzývání k násilí, rasismus. Eh, tohle to jsou prostě všechno eh, odlišné věci, na které můžeme taky odlišně reagovat. Některé jsou samozřejmě také trestné a jiné nikoli. Samozřejmě i s těmi, které nejsou trestně stíhatelné, musíme nějakým způsobem tedy nakládat. A Tady tedy potřebujeme rozlišovat, potřebujeme k tomu přistupovat i prostřednictvím různých opatření. Potom ještě ta další otázka, kterou já si pořád kladu, že eh, eh, musíme případně udělat mnohem více pro to, abychom podporovali kvalitní žurnalistiku, kvalitní novinářskou práci. A Tady vlastně jde už o samotné vzdělávání novinářů, do kterého je potřeba investovat. Tady vlastně nejde jenom o mediální kompetence, ale i vlastně explicitní podporování kvalitní novinařiny, eh, novinářské práce to vlastně všechno ještě nad rámec těch opatření, která jste popsal i vy. No a teď uvidíme, jako, jestli to opravdu zabere. E, myslím, že máme asi 80 nezávislých organizací, jak jste říkal, které si stanovily za úkol mm, rozeznávat fake news, e, zveřejňovat, upozorňovat na to, co tam je e, lživého a jak doopravdy vypadá realita. Mm, takže to je dobré a myslím si, že určitě je rozumné, abychom neměli žádné přímé finanční, eh, eh, tedy eh, přímou finanční odporu, protože potom by zase tyhle ty organizace byly přímo závislé třeba na Evropské komisi. Nicméně je potřeba hledat způsoby, jak podpořit tyhle ty organizace v jejich práci, protože si myslím, že to je velmi důležité i pro naši společnost. Takže, pane Violo, máte nyní slovo na závěr. Děkuji pěkně. Všechny příspěvky byly velice eh, zajímavé a cené. Samozřejmě se nemohu vyjádřit k všem ve stejné míře. Pokusím se pouze vyzdvihnout ty z nich, eh, které mají něco společného. Za prvé, co je to pravda? Samozřejmě eh, žurnalisté, soudci, filozofové, věci se na to dívají jinak. Ehm, důležité je dívat se na to tak, že v naší společnosti je pravdou to, co je pro nás eh, významné, co je pro nás správné. Pokud se podíváme na historii žurnalismu, tak eh, tam se vlastně ta, to pojetí pravdy formovalo právě prostřednictvím té pravé žurnalistiky. Pokud se podíváme na současný svět, tak jsme svědky toho, že je zapotřebí, aby se do toho informačního systému opravdu eh, vnesla pravdivost a kvalita. Máme tady ty nejmocnější eh, informační korporace na světě a Samozřejmě je zapotřebí tolerovat eh, eh, malé a střední eh, podniky, ehm, nicméně takovou tu odpovědnost nelze z těch velkých hráčů, z těch nejvýznamnějších subjektů snímat. Zároveň však platí, že pravidla lze použít jako nástroj. Já si myslím, že tento parlament eh, provedl důležitou věc, eh, přepracoval směrnici o audiovizuálních službách, která obsahuje prvky, eh, které jsou důležité i z hlediska například toho, co se událo v, v Čerči, V Čerči, podle těch ustanovení, které jsou nyní platná, není možné, aby se podobné záběry objevili například na Facebooku. Ano, samozřejmě můžeme usilovat o rozšíření toho systému pravidel, ale stejně důležité je, aby se stávající pravidla uplatňovala v práci. Další důležité pravidlo je to, aby se regulovaly e, příslušné platformy. V nařízení přijatém parlamentem se hovoří o tom, že velké platformy musí informovat o tom, čemu dávají přednost. Musí eh, poskytovat transparentní eh, informace. Je to povinnost na straně, parlam, na, na straně eh, platform, které tedy stanoví toto nové nařízení. Co děláme pro to, aby bylo možné ne nezávisle ověřovat skutečnosti a zprávy. Jak jsem řekl, eh, my nepodporujeme přímo tyto ověřovatele, myslíme si, že to, je, že to není eh, práce pro komise. nicméně komise vytváří prostředí, kde je možná spolupráce těchto ověřovatelů. Lze také eh, využívat databází parlamentu a komise. Realizujeme akce, které navrhl parlament, jsou tady výzvy pro podporu kvalitní žurnalistiky a co je také důležité, je ten nový eh, program Kreativní Evropa, kde se hovoří o kvalitní žurnalistice. Je tam k dispozici asi 80 milionů, které budou moci sloužit jako investice pro podporu kvalitní žurnalistiky. Děkuji velice, pane Violo, že jste mezi nás dnes dopoledne dorazil a sdělil nám o těchto aktivitách komise. Jsem pevně přesvědčena, že i nový Evropský parlament se bude tímto problémem zabývat. Bude se jim muset zabývat. A to proto, že za, eh, za dalšího půl roku se ta skutečnost asi eh, výrazně nezlepší. Takže ještě jednou děkuji za vaši, za vaši návštěvu a eh, také za vaše snahy v této oblasti i za to, že tento etický kodex eh, může sloužit jako samoregulující organiz, or, mm, nástroj. Také i v souvislosti s novou směrnicí o audiovizuálních službách budeme doufat, že se situace zlepší. Přirozeně budeme nadále sledovat, jak se situace vyvíjí a uvažovat o tom, jak ještě dále posílit kvalitní žurnalistiku vytváření mediální kompetence již od eh, předškolního věku je jedno z opatření, které samozřejmě je pouze jenom jedním z opatření, které se ehm, chystáme společně s ostatními institucemi zavádět a která snad, doufejme, nás dovedou ke kýženému cíli. Děkuji ještě jednou za velice plodnou spolupráci a samozřejmě eh, vás eh, zvu, abyste s námi ještě zůstal. Eh, rádi bychom vás pozvali na skleničku, na rozloučenou a budeme se těšit na příští sledání. Takže ještě jednou děkuji za to, že jste mi za nás dorazil. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir jetzt zu unserem Děkuji, kolegyně a kolegové. Dostáváme se k dalšímu pořadu našeho jednání. Takže si tady za předsednickým pultem vyměníme místa. Tak si. So, jetzt bin ich im falschen, falschen Text gelandet. Ich freue mich sehr. Jsem velice ráda, že k dalšímu pořadu našeho jednání, kterým je diskuse s komisí, o dědictví Evropského kultu, roku kulturního dědictví přivítat kompetentní generální ředitelku, která má na starosti udržitelnost a to ten odkaz roku kulturního dědictví, paní Temis Kristofidou Rok kulturního dědictví představoval nepochybně jeden z politických úspěchů našeho parlamentu v tomto volebním období a myslím si, že si může činit nárok na to, že tedy prohlásit, že to byla úspěšná záležitost. V rámci tohoto roku kulturního dědictví eh, byla realizována celá řada akcí. Já musím sama přiznat, že bych si bývala přála, aby tento rok evropského kulturního dědictví byl ještě více evropský, poněvadž se řada eh, těch eh, událostí, akcí a činností odehrávala spíše v tom národním prostoru. Kultura se dostala také na přednější místo nejrůznějších debat a myslím si, že bychom měli využít tohoto eh, momentu, eh, kdy se vlastně o kultuře začalo v velké míře hovořit. A myslím si, že se nám eh, podařilo vybojovat místo kultury na té, na té scéně politických diskusí v Evropě. A Navzdory oznámením ohledně následujícího období po tomto roku kulturního dědictví eh, komise eh, eh, zůstala pouze u pracovního dokumentu, nevydala žádné další prohlášení a z toho vlastně plynou naše obavy v tom smyslu, že ta jistá udržitelnost mm, kulturního dědictví Ehm, je ze strany komise trochu odsouvána stranou. A z tohoto důvodu jsem velice ráda eh, za to, že jste mezi nás eh, dorazila a že eh, se vám snad podaří rozptýlit naše obavy v této věci a že tedy komise si nakonec stanoví trochu ambicioznější cíle Eh, se kterými eh, se bude, kterými se bude zabývat i náš parlament. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ráda bych vás ujistila o tom, že pokud se podíváte na tým v DGEAC, tak zaregistrujete, že jsme vlastně celou tu záležitost pojali s velkým entuziasmem a že tady ta udržitelnost a zachování tohoto hybného momentu do budoucna jsou zajištěny. Děkuji za pozvání a rád bych řekla něco o kulturním roku evropského dědictví. Já jsem se eh, vždycky domnívala, že eh, mé spojení s mé kyperské kořeny souvisejí s tím, jak budu vnímat kulturu. Když jsem v roce 84 ve věku 12 let opustila svůj domov, tak ačkoliv jsem eh, zůstala v, v, v tom v eh, stejném světě, nemohla jsem navštěvovat eh, místní divadlo, ani chodit do pekárny, ani jsem se nemohla účastnit velikonočních oslav na náměstí. Ten způsob, jakým mý eh, krajané vyjadřují sounážitost se svým kulturním dědictvím, je pro mě velice důležitý. Naše kolektivní eh, paměť eh, musí zůstat naživu. Přejeme si to. Ať už jsme příslušníky města, regionu, země či Evropy. Pokud se budeme věnovat kulturnímu dědictví, tak pochopíme nejenom lépe sami sebe, ale i ostatní. Pomůže nám to pochopit tradice a kulturní zvyklosti jiných národů a odlišnosti mezi eh, kulturními eh, statky jednotlivých eh, zemí jsou samozřejmě velké, ale umožňují lepší pochopení celé společnosti, celého lidského společenství. Je zapotřebí, abychom neměli strach bát se o to, že toto kulturní dědictví eh, nebude zachováno. V rámci Evropského roku kulturního dědictví bylo spořádáno více než 18 tisíc akcí, kterých se účastnilo více než 10 milionů účastníků. Evropské dny kulturního dědictví přelákaly tisíce návštěvníků. Iniciativy a akce byly eh, provázeny tím duchem evropského dědictví, evropského duchovního eh, kulturního dědictví. Bez eh, aktivity Evropského parlamentu, kdy by k tomuto úspěšnému roku kulturního dědictví nikdy nedošlo. Ráda bych se obrátila na vás, paní předsedkyně, na paní Kostu, paní Šojdrovou a další, Eh, kteří byli našimi spojenci v této oblasti zachovávání kulturního dědictví. Podíleli jste se na eh, pořádání spousty akcí, včetně akce v eh, bruselském hemicyklu v červnu. Veškerá tato úsilí napomohla dosáhnout našich cílů. Víme, že kulturní dědictví je eh, na pořadu jednání a kromě toho se nám také podařilo eh, vytvářet tu eh, krajinu, spolu vytvářet tu krajinu kulturního dědictví. Všechno, co jsme prováděli, mělo svoji hodnotu. Ne pouze, že jsme tímto podpořili veškeré oblasti kultury, ale že jsme také dali našim občanům možnost vyjádřit se. A tím se dostávám k té nejvýznamnější ambici, kterou máme. Je jí opravdu zajistit, aby evropští občané byli tou skutečnou hybnou silou při zachovávání a definici, definování vlastního kulturního dědictví. To je východisko pro náš následující plán, kterým je Evropský rámec pro akci a kulturní dědictví. Ve, spolupráci s 15 členskými státy budeme pracovat eh, na 65 akcích v roce 2019 a 2020. Za prvé, ten akční rámec eh, vyzývá k eh, inkluzivitě a chce se zabývat diverzitou, diverzitou rozmanitostí, ale zároveň společnými prvky. Týká se to všech, tedy bez ohledu na to, jaké jsou rozdíly, je zapotřebí do celého procesu zakomponovat všechny. Proto je potřeba podporovat participativní iniciativy, jako například Dny evropského dědictví a zvyšovat eh, přístup k digitálním dílům prostřednictvím projektu Europeana. Chceme zainteresovat všechny, eh, všechny eh, subjekty, které mohou definovat veškeré tyto činnosti. Za tímto účelem jsme vytvořili Fórum pro kulturní dědictví, jehož eh, cílem je řídit eh, realizaci akčního rámce. Bude to prostor pro zástupce členských států a já se bojím, že mě vypnete, proto tak spěchám. Já znám Petru, vím, je to, je to eh, tvrdá žena, tak proto jsem trošku nervózní. Takže bude to prostor pro zástupce členských států a relevantní organizace občanské společnosti eh, pro to, aby eh, nabídli svůj přínos. Samozřejmě toto dědictví eh, úzce souvisí s každodenním životem. Je zapotřebí definovat kulturní politiku a programy, ale zároveň přispívat k inteligentním řešením tam, kde se ukáže být užitečná. Uvedu příklad. Dědictví sehrává významnou úlohu v mezinárodní spolupráci, napomáhá Evropě eh, utužovat dlouhodobé svazky s ostatními částmi světa. Další významnou oblastí bude regionální a místní rozvoj. Městská agenda pro Evropskou unii se bude například eh, eh, věnovat kulturnímu dědictví. Vznikají tady nová partnerství například partnerství z Berlína, které bylo vytvořeno v únoru. Městská konsorcia, eh, regionální a městské orgány Evropská komise se budou podílet na tomto plánu. Dále se vytvoří akční plán pro evropská města a eh, bude na, mm, navrhovat eh, nové způsoby financování pro sdílení znalostí. Je zapotřebí eh, vytvořit určité pojistky pro kulturní dědictví, pro jeho zachování. Dalším důležitým úkolem je eh, potírat nelegální obchod s uměleckými díly a dále financovat, dále provádět investice do kulturního dědictví. Srdečně vítám výsledek hlasování Evropského parlamentu o nařízení o dovozu kulturních děl. Za páté, budeme nadále mobilizovat e, výzkum pro technický a inovativní výzkum za podpory Horizontu 2020 v roce 2018 Horizont 2020 eh, investoval 66 milionů do výzkumu kulturního dědictví. Horizont Evrop eh, musí zachovat stejnou úroveň ambicí. Dámy a pánové, přejeme se, aby tento eh, politický rámec pro kulturní dědictví byl dostatečně financován. V návrhu budoucího rozpočtu komise se počítá s celkovým rozpočtem 1,85 miliardy euro. Podpora pro kulturní, kulturní dědictví musí být nadále rozsáhlá. Spoleháme na Evropský parlament jakožto svého nejlepšího spojence, aby se kulturní dědictví podporovalo i nad rámec programu Kreativní Evropa. Děkuji za vaše nadšené, nadšené úsilí během tohoto velice mimořádného a bezprecedentního roku. Musím ještě jednou zopakovat, že tento rok byl významným úspěchem. Eh, Katalyzoval národní, regionální a jednotlivé akce směřující k podpoře kultury. Nyní je zapotřebí, aby ty eh, svazky, ty kontakty, které se vytvořily, um, přinesly ovoce. Tento rok není minulostí, ale je to živoucí, relevantní um, skutečností, je tím tmelem, který nás spojuje. Nežijeme v, v lehké době. Naším úkolem je dát všem možnost uh, zkoumat minulost a uh, vyznat se v tom, um, kam patří, kdo jsou bez ohledu na to, jakou mají minulost. Eh, budeme se snažit tímto směrem nadále působit. Závěrem bych ráda uvedla, že náš tým vytvořil eh, vlastní hru věnovanou evropskému kulturnímu dědictví, eh, tak aby ta práce byla tímto způsobem jaksi symbolicky zmotněna. Mám jich tady pár, samozřejmě ne pro všechny. Eh, ti, kteří tady nejsou, také dostanou. A první dárek dávám paní předsedkyni. Děkuji pěkně. Děkuji velice. Děkuji mnohokrát. Takže na posledním zasedání nakonec dostaneme ještě eh, dárek. Takže děkuji pěkně, abych eh, natrhla správné Eh, správné světlo. Všichni samozřejmě víme, že všichni eh, v komisi se zabývají bezprostředně kulturou, jsou angažováni a dělají maximum pro to, aby kulturu podporovali. Bohužel však také víme, že ne vždycky to závisí na jednom generálním ředitelství, že ten úspěch eh, je dílem všech. Samozřejmě řada dalších útvarů, komise a e, komisařů zde mají slovo, ale ve finále samozřejmě e, některé snahy um, jsou um, přehlíženy. Myslím si, že e, komise opravdu dává kultuře prostor ve svém politickém programu. Takže ještě jednou děkuji za váš dárek. Nyní otevírám debatu. Dívám se na hodiny, takže prosím, abyste se omezili vždycky na dvě minuty a začínáme panem Kostou. Paní Kostou. Já chci dosvědčit, eh, že to byl velký úspěch. Chci poděkovat DG eh, Kraut, zejména paní Kristofidu a celému jejímu týmu, eh, převážně ženy, která které pracovali celý ten rok na této iniciativě. Myslím, že prokázali osobně angažma, ale i my v parlamentu, protože chceme integrované řízení napříč různými odděleními komise. To je poprvé, co se to tak stalo. Potom to eh, byly různé platformy a spolupráce s parlamentem a to všechno podle mě byly nejdůležitější věci vzhledem k tomu, že se tady odkazuje na fórum, tak si myslím, že ta hlavní věc je zachovat koordinaci s dalšími odděleními. Díky tomu to bude moci pokračovat, což jsme také požadovali od eh, Ekonu. A potom chci ještě připojit, že jde hlavně o ty evropské zkušenosti, tak to vždycky nebylo. A teď konečně máme těch 12 témat, které se týkají eh, společného evropského dialogu, které se definovaly jako program priorit, těch pět pilířů, které tady jsou uvedeny. A v tom by se mělo pokračovat s čečenskými státy tak, aby u těch velkých otázek vždycky byla evropská dimenze. Samozřejmě Není to velká politická priorita, ale je potřeba trvat na tom, aby to tak probíhalo, tak jak to bylo u toho Evropského roku. To jsem chtěla ještě jednou říci, protože by bylo dobře, abychom eh, neodváděli pozornost od této práce. A proto by mě zajímalo, jak to bude vypadat u vás oddělení s kontinuitou zaměstnanců. V tomto roce jsme pracovali na tom integrovaném přístupu i u Erasmu a Creative Europe a je potřeba na to přiznat další prostředky na vědu, výzkum, vzdělávání, přiměřené prostředky, například Creative Europe, tam má novou položku i pro ty kulturní záležitosti, ale to není dostatečné. Víme, že tady 1,8, my jsme chtěli 1,4 Musí se o tom dále jednat. A je potřeba, aby i rada ukázala ochotu poskytnout ty prostředky v rámci těch jednání o rozpočtu. A další věc je zajistit integraci těch různých prostředků z různých programů. A to bychom měli dále sledovat. Děkuji vám. Pan Diakono. Myslím, že to bylo opravdu eh, výborné. Vzpomínám se na dobu, kdy jsem eh, chodil do školy, kde tady hlavně o tu atmosféru, která to provázela a emocionálně to pro mě bylo velmi zajímavé a musím říci, že v posledních pěti letech celé řady témat, která jsme projednávali, tak se nám dařilo o tom diskutovat velmi dobře a efektivně. Myslím, že ke konci tady byla celá řada velkých zpráv, důležitých zpráv a podle mě to je velmi úspěšný příběh, i co se těch jednání týče. nejtěžší eh, součástí těch jednání bylo přimět parlament, aby si uvědomil, že je partnerem v těchto projektech. A to se nám nakonec úspěšně podařilo. Komise nám v tom hodně pomohla víc než rada. A byli bychom rádi, kdyby tak zůstalo i nadále. aby všechny ty politiky, které byly v rámci toho Evropského roku přijaty, pokračovaly i nadále. Je na čase, abychom se o to všechno pokusili a nejdůležitější je, co s tímto projektem budeme dělat v budoucnosti, co z toho zbyde. A já chci ještě eh, komisi poděkovat také za to, že ten rozpočet eh, se podařilo navýšit v tomto období, což je doklad toho, že kultura našla své místo v programech Evropské komise. Takže vám za to děkuji a přeji vám ještě hodně úspěchů. Děkuji, pan Zdrojevský. Děkuji. to nadšení pro rok evropského dědictví mi eh, přišlo výjimečné, ale také myslím, že jsme udělali výborné zkušenosti a že celá řada se podařila nad očekávání. A komise eh, nám v tom byla partnerem, ne úplně rada, ale komise určitě, to říkal i pan Diakonu. Já jsem byl um, zpravodajem také k jedné důležité zprávě, tam jsme hovořili o hodnotách a myslím, že co nám chybí je podpora toho kulturního dědictví, ale ne na té nejvyšší úrovni, nemyslím teď na Louvre a podobné instituce, ale spíše na malé objekty, které by si také zasluhovaly eh, podporu. A další věc, kterou jsem chtěl ještě říci, je poděkování. Eh, hovořím tady eh, naposledy. Chci poděkovat Silvi Kostě, chci poděkovat Petře. A to proto, že jste náš eh, výbor vedli velmi dobře. Chci poděkovat všem spolupracovníkům, kteří nám pomáhali. Myslím, že na všech eh, delegacích se o nás dobře starali, chci poděkovat všem kolegům. A jsem také toho názoru, že moje doba strávená tady na eh, výboru pro kulturu nebyla eh, promarněna. Zabývali jsme se programem Erasmus+, Kreativní Evropa, Evropa pro občany. A nejenom, že se podařilo obhájit program Erasmus, ale i navýšit. A za to vám všem chci poděkovat. Děkuji, paní Bild. Děkuji, dámy a pánové. Kulturní dědictví je samozřejmě velmi důležité, to platí eh, pro všechny generace, platí to pro malé, ale i velké památky. Je potřeba předávat eh, kulturní dědictví, musí být tady živé a Evropský rok eh, kulturního dědictví eh, byl velmi dobře zorganizovanou událostí. Já jsem také ráda, že konzervatoř mém regionu byla podpořena. To je velmi prospěšné pro naše občany, kteří často zapomínali, že tady máme tyto památky, ale Jde také o podporu eh, nemovitostí, památek, které jsou nemovitostmi, ta je příliš malá, je potřeba eh, se snažit využívat nové prostředky, zejména v digitální oblasti a neustále je aktualizovat. A kromě toho je potřeba postarat se také o to, aby některé památky odolaly zemětřesením a nepopírám, že Evropská unie někdy eh, eh, reaguje příliš pozdě, ale eh, viděli jsme to na zemětřesení v Itálii nebo v Řecku, že to trvá velmi dlouho, než se podaří odblokovat prostředky. Pokud veřejná moc se nepostará o naše památky, tak kdo jiný by to mohl dělat? Je smutné, že například Koliseum, které je evropským symbolem, se teď renovuje díky mecenáši, soukromému mecenáši. Myslím, že to je památka, která má eh, nepopiratelnou evropskou dimenzi a proto by mělo dojít ke změně priorit eh, v této oblasti a v záchraně památek. Děkuji, paní Šojdrová. Děkuji za udělení slova, kolegyně a kolegové. Já bych chtěla poděkovat eh, za spolupráci komisi na tomto Evropském roku kulturního dědictví já už jsem o tom hovořila na plenárním eh, schůzi ve Štrasburku, kde jsme eh, také společně eh, hodnotili tento rok a já si myslím, že to opravdu mělo velký smysl. Vy jste tady sami řekli, že se konalo 18 tisíc akcí. Já mohu říct, že ta viditelnost byla od obcí, jednotlivých kulturních institucí, krajů až na tu celostátní úroveň. A díky tomuto roku například přijel do Olomouce Krištof Penderecký, vynikající světově známý dirigent, který osobně dirigoval své dílo v naší a krakovskou filharmonii v Olomouci. Ehm, díky tomuto vznikl také projekt, který se jmenuje Art and Contemporary Me. Já jsem vám přinesla jeho důkaz, abyste viděli, že studenti skutečně se schází ze čtyř měst, bude trvat ještě do roku 2020 tedy studenti z Krakova, Olomouce, Bratislavy a Péče navštíví tato místa, na to města, setkají se tam a i v souvislosti s putovní výstavou uh, umění po, počátku 20. století budou v těchto místech společně tvořit. Je to kreativní projekt. Budou tvořit filmy, uh, obrazy o určitém historickém období o určitých historických událostech. já jsem za to velmi vděčná za tuto aktivitu chci poděkovat a Eh, myslím si, že by bylo škoda, kdyby ten potenciál tohoto roku eh, neměl nějaké pokračování. Vlastně na počátku byla zpráva kolegy Diakonu a tak eh, uvidíme, jestli v tom příštím funkčním období moc bych si přála, aby ten výbor pracoval také v tomto duchu dobré spolupráce a mm, zase vznikl rok evropského kulturního dědictví, který na to naváže, protože jsem přesvědčena, že to mělo smysl a protože také asi jestli hovořím naposledy tak chci všem vám kolegyním a kolegům poděkovat stejně jako našim poradcům kteří pomáhají s legislativou a s naší prací. díky. Vielen herzlichen Dank. Julie Ward. Děkuji, Julie Ward. Já eh, musím říct, že jsem velmi vděčná také za to, že se tento rok konal, že byl inkluzivní pro všechny kultury, které eh, existují v Evropě, také s tím, že je důležité, aby eh, to zahrnovalo i islámskou kulturu. A to právě proto, že teď v Evropě se někteří pokoušejí demonizovat islám. islám. A přitom mnoho z našich kulturních tradicí pocházejí z islámu původně. Já jsem spolupracoval s organizací, která se jmenuje 1001 vynález, kde se připomínají islámské tradice a vynálezy v lékařství, v architektuře nebo zkoumání vesmíru. A je potřeba, abychom nabízeli toto vzdělání, aby bylo jasné, co všechno to znamená být Evropanem. Ehm, existuje také bírka islámského umění v různých evropských muzeích a je tady důležité si připomenout, že máme eh, celou řadu uměleckých předmětů, které pocházejí ještě z té islámské tradice, takže to je důležité té současné situace, kde dochází k popírání toho, že je to součástí našeho společného evropského dědictví. A stejně tak eh, chci připomenout ještě Evropskou nadaci pro židovskou kulturu, s tou já také úzce spolupracuji, uspořádali vynikající konferenci o kulturním dědictví. Michael May, který je ředitel této organizace, udělal obrovský pokrok eh, díky právě tomu, že vznikl ten Evropský rok kulturního dědictví. Luigi Morgano. Jenom velmi stručně, jak chce paní předsedkyně, mám obecnou poznámku, která mi přijde relevantní. Myslím, že tento výbor pro kulturu eh, se postaralo o to, že teď se to stalo. Eh, kultura velmi důležitou prioritou komise. Myslím, že to je velmi pozitivní aspekt, který je potřeba zdůraznit. A já myslím, že na jednu stranu je to díky tomu, že tady eh, dobře fungovala spolupráce na těch relevantních věcech, ale eh, také to byla velmi vynikající spolupráce s komisí. A to i v té otázce řízení. Musíme si uvědomit, že to, čemu jsme čelili, bylo to, jak vyhovět celé řadě žádostí, jak se na tom eh, dohodnout na těch eh, prioritách. A ještě jedno důležité téma. Organizace Invest EU. Myslím, že i tady to je velmi důležité a i toto opatření by mohlo mít dopad na další otázky. A my jsme se to snažili sformulovat v rámci této iniciativy a bylo by dobře, kdyby to pokračovalo i v tom příštím volebním období. Takže i z mé strany vám chci poděkovat všem kolegům, generálnímu ředitelství, se kterými jsme spolupracovali. Takže myslím, že až vznikne nový výbor pro kulturu, tak doufám, že bude v těchto tématech pokračovat. Děkuji. Jak vidíte, tak eh, všichni eh, říkají hezká slova také na vaši adresu, protože to je také poslední schůze, ale já mám ještě jednu doplňující otázku. Dostal se ke mně materiál s tím, že 9. čtvrtí, eh, kdy se má podepsat takzvaný Digital Day, má podepsat prohlášení o spolupráci pro digitalizaci kulturního dědictví. Pochází to od DG Connect, evidentně. A moje otázka je, jste s nimi v kontaktu, že mně přijde tento dokument, že někomu ho ještě napadlo na poslední chvíli, je potřeba s tím něco udělat a že ho rychle sepsal, ale ne, přijde mi příliš ambiciozní a proto si myslím, že bylo dobře si uvědomit, že kulturní dědictví musí být nějak zohledněno, eh, učinit podobné prohlášení, ale jak už jsem říkala, myslím, že by bylo dobře to dělat trošku eh, lepším způsobem, možná propracovanějším. A to zejména, když eh, členské státy Eh, se k tomu postaví, takže 9. dubna je příliš brzy a uvidíme, jestli to vůbec budeme moct eh, podepsat. Myslím, že tak by to asi fungovat nemělo, protože mají litočenské státy pak skutečně eh, realizovat a ta otázka digitalizace je důležitá, je to zásadní nástroj pro udržení a zpřístupňování kulturního dědictví, to myslím, že je úplně bez pochyb, ale Musíme se postarat o to, aby členské státy to vzali za své a uvědomili si to. A možná ještě jeden podnět pro budoucnost. Musíme si také vyjasnit, že eh, to dnešní kulturní dědictví eh, je kulturní dědictví budoucnosti a měli bychom se zamyslet i nad tím pojmem kultura, abychom tady nepadli do pasti, že se to bude odvíjet od generace, že to, co objeví mladí lidé pro sebe jako kulturu, eh, nebude chápána jako taková a abychom se nerozešlo to vnímání kultury. A teď vám dávám ještě na závěr slovo a potom se dostaneme k poslednímu bodu, který máme na programu. Eh, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také za všechny eh, hodnotné příspěvky. My mm, eh, si všechny vaše připomínky samozřejmě bereme k srdci, to už určitě víte. K poslední otázce, paní předsedkyně, ano, dvě DG tedy pracovala na přípravě prvního pokusu Eh, dát eh, členským státům takovýto nástroj, aby spolupracovali. No, v tuto chvíli je to tedy, jsou to první kroky. Uvědomuji si to, co jste říkali, že bychom mohli být ještě více ambiciozní. A samozřejmě, pokud na nás takto zatlačíte, tak to určitě nám také pomáhá být lepšími. Eh, věřím, že v tom budete pokračovat i v příští legislativě. Takže on je to takový první pokus um, přivést členské státy k tomu, aby si uvědomili, že musí spolupracovat více. Je to prostě krok za krokem. Děkuji mnohokrát. Ano, mnohokrát děkuji. Ehm, buďte ujištěna, že i příští eh, kulturní výbor eh, bude trošku eh, komisi posouvat ku předu, bude na ně trošku tlačit. Pokud říkáte, že vám to pomáhá, tak o to lépe. Eh, mnohokrát vám děkuji za to, že jste mezi nás přišla. Děkuji také mnohokrát eh, za velmi dobrou eh, spolupráci, kterou jsme měli za posledních několik let a Ti z nás, kteří se sem zase vrátí, budou určitě tuto spolupráci v ní pokračovat. Tedy, takže mnohokrát děkuji, že jste přišla a jste srdečně vítána, abyste si s náma hned po skončení schůze dala skleničku. A tak, abychom vlastně i tohleto zasedání a vlastně celé tohleto zasedací období takhle příjemně zakončili. Takže mnohokrát děkuji. Já jsem ještě chtěla poděkovat. Eh, je tady prezidentka programu Europa Nostra, která se také intenzivně zúčastnila těchto akcí. Ano, mnohokrát děkuji i ze své strany, tedy mnohokrát děkuji Europa Nostra, která určitě v kulturním dědictví eh, dosáhla mnohého a Eh, takže děkuji vám za toto. Eh, tím se dostáváme k podání zpráv o eh, trialogu, ehm, který se týkal těch práv a hodnot. A je zde tedy náš vyjednavač a tedy vyjednavačka a myslím si, že opravdu jsme tedy hm, dosáhli dobrých výsledků. Dobře jste bránila zájmy kulturního výboru. Nebylo to jednoduché, pokud tomu rozumím dobře, ale mm, přeci jenom eh, bylo tedy eh, taky vlastně eh, důležité a dobré prosadit se vůči tě ostatním a myslím si, že i společně se s novými zpravodaji jste odvedli skvělou práci, opravdu jste se bojovali, opravdu jste bojovali tedy za práva kulturního výboru a hned máš slovo. Děkuji Petra, jsem to správně pochopila, tak jsem já poslední na tom, toho posledního bodu výboru pro kulturu chci poděkovat eh, za ten úvod. Myslím, že vždycky, když začne určité jednání, tak tady jde určitý poměr sil, přeměrování, jak, jako kdo má váhu, ale myslím, že to nakonec všechno proběhlo dobře a musím také říci, že eh, se to konalo eh, trošku napjatém, napjaté atmosféře, protože komise se na to nedívala vždy stejným způsobem jako my. Ale oba partneři Ehm, nakonec eh, umožnili dosáhnout dobrého výsledku. Konali se celkem čtyři schůzky trialogu. Hm, dohodli jsme se na začátku března a ten program se bude jmenovat eh, Občané, rovnost, práva a hodnoty. Nechci to teď eh, tady probírat příliš detailně, chci zmínit jenom dvě nebo tři důležitější věci. Jednak chci říci, že Rada nakonec souhlasila s novou oblastí podpory pro, tedy pro podporu občanské společnosti, které podporují evropské hodnoty. To je jeden z těch čtyř cílů programu. Ale my jsme trvali také na naší vlastní prioritě, což je angažma občanů. A ten eh, starý program Evropa občané zůstal zachován. Myslím, že má velmi dobrou rovnováhu, nebo lepší rovnováhu, než kterou prosazoval výbor Libe. A pak byl na třetím tom trialogu, na třetí čtvrtém schválen ještě jeden článek, který se týká účasti občanů. Tam jsou vedeny tři eh, priority, všechno, co se týče paměti. Trochu to bylo kontroverzní, ale Nakonec se to tam dostalo. Druhá priorita se týkala demokratické participace a potom o e, síť e, obcí. To je velmi důležité v těch každodenních věcech, takže e, všichni, kteří z nás se stýkáme, zástupci občanské společnosti, tak ti to vnímají velmi silně. Takže Společně teď máme eh, eh, to bitevní pole otevřené v těch debatách o rozpočtu, protože ta dohoda zatím předběžná. Bude se to muset promítnout do vyjednávání o víceletém, příštím víceletém finančním rámci. A my budeme prosazovat trojnásobné navýšení, tedy 100 milionů na tuto oblast. Myslím, že Eh, naše kolegy, doufám tedy, že naše kolegy, kteří nás nahradí, budou mít stejnou eh, bojovnost jako my a budou eh, se snaž a pokusí se to prosadit. To hlasování o tom proběhne na příštím štrasburském zasedání. Ano, děkuji mnohokrát, děkuji taky za, tu, za tohle podání zprávy, děkuji také samozřejmě za to, že jsi tam zůstala, že jsi vytrvala a že si takto eh, dobře zastupovala zájmy kulturního výboru. Eh, pro mě by bylo bývalo lepší, kdybychom měli takový postup jako eh, tedy u našeho programu první čtení na plenárce a potom tedy spolu s příslušnými poradci pro rozpočet jsme mohli prodiskutovat ten program. Teď máme takový částečný výsledek, takže teďka víme, kolik tedy peněz budeme mít na, na konci výsledku. Ale Sázím tedy na příští parlament, na příští kulturní výbor, sázím na to, že se, toho tedy, že se tím budou zabývat, že se za to budou zasazovat a že to dopadne tedy tak, jak jsme si to představovali i my. Mm, už to tedy nebylo v našich rukou, protože vedoucím výborem byl Libe. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji a děkuji mnohokrát za tvoji práci, kterou jsi odvedla a i ještě Sabine Neferhajn a potom eh, eh, kolegyně Kosta. Já se jenom chci eh, zeptat ohledně toho programu Evropa pro občany a občanky, kde jde vlastně o ta partnerství mezi městy. Chci se zeptat, jak to konkrétně vypadá s dostupností programu pro malé eh, partnerství. Ehm, samozřejmě ty větší sítě, eh, ty už i ve stávajícím programu byly prioritou komise, ale eh, vlastně tomuhle výboru vždycky šlo o to, abychom se zaměřili i na ta malá partnerství, bilaterální partnerství, aby i oni měli šance v tom programu a mm, protože tady přeci jde o menší města, menší obce, které také prostě pro ně jsou důležité tato partnerství. Takže jak, jak na to? Děkuji, Silvia Kosta. Jenom chci ještě poděkovat eh, za tuto práci. Myslím, že se mi líbí to slovo občané, ne, mluví tady o občanství v tom názvu. Moc se mi nelíbí, že bylo potřeba vést eh, no, o to boj že se tady nehovoří o tom vzdělávání k evropskému občanství. To si myslím, že byla důležitá součást toho programu, protože se řeklo, že to všechno nahradí Erasmus. Ale jinak děkuji za vše, co se tady podařilo dosáhnout a doufám, že ten závazek navýšit ty prostředky na tuto oblast bude realizovan, protože o to hlavně jde. Eh, při slučování těch programů, aby se nestratila ta specifičnost, ale každopádně děkuji. Děkuji, ještě Silvi. Ano, Sabin, chci říct si, tak to opravdu je, všechny ty malé projekty tam jsou obsaženy. Wunderbar. Tak to je skvělé. Eh, takže to můžeme také ukončit a svěřit to tedy s důvěrou eh, do rukou nového výboru Kult a nového výboru eh, Libe. Takže mnohokrát děkuji Silví za tvoji práci a nyní tedy přecházíme k úplně poslednímu bodu na pořadu jednání. To je tedy bod různé a přihlásila se Julie. Takže stručně prosím. Eh, děkuji. Já jsem chtěla hovořit o Plovděvu 2019. Je to projekt financovaný EU. Proběhla eh, delegace našeho výboru. Eh, já jsem hovořila ve Vroclavi na konferenci, to bylo v pátek. A eh, byl tam někdo z Plovděva, kdo je tedy zapojený do toho programování a oni mi řekli, že v v tuhle přesnou, v tuhle tu chvíli probíhají neuvěřitelné útoky na uměleckého ředitele a na tu nadaci. E, vůbec útoky na e, umělce v Plovděvu, protože e, v, do toho programu je začleněna vlastně diverzita, genderová diverzita. A, takže já tady v rukou mám 15-stránkovou zprávu, o některých z těch politických útoků, ke kterým dochází a oni si eh, eh, vlastně volají po rezignaci, eh, chtějí rezignaci ředitele, je to pravicová skupina, ultrapravicová skupina a jsou tam ale i některé další strany, které se k tomu připojily a co bych asi měla udělat? Já si myslím, že jako výbor bychom se k tomu měli nějak postavit, protože tady vlastně jde o integritu toho programu my to financujeme. A teď vlastně dochází tedy o útok na základní svobody v rámci programu, který podporujeme. My jsme tam byli, eh, byli jsme tedy, ne, ne, ne, nebyl, nikdo nás na to ne, neupozornil. A eh, takže eh, v sobotu v městě probíhaly protesty a lidé tedy žádali o to, aby ředitel rezignoval. A to je útok, protože vlastně jenom jedna z těch skupin, jediná z těch skupin, která má exhibici, u um, tedy výstavu v rámci té budovy, to je takzvaně tedy skupina LGBT. A teď eh, kdokoliv, kdo hovoří o kultuře a není binární, tak je, jsou na něj útoky. A tady vlastně jde i o Eh, eh, kousek eh, berlínské zdi, kde byl Brežněv vyobrazen, jak dává polibek Honeckerovi a tady vlastně proběhla ta naše delegace, tak já si myslím, že se k tomu musíme vyjádřit. Nemůžeme zakončit E, svůj mandát e, jen tak. Teď jsme vlastně předložili zprávu, jak to bylo skvělé, ale bohužel e, nám nebyly tedy předány některé z těchto zásadně důležitých informací o tom, co se ve městě děje. Teď máme tuhle zprávu a já prostě žádám kolegy o podporu, protože já určitě k tomu předložím nějaký komentář, takže by mě zajímalo, jestli jsou zde nějací další kolegové, kteří by se ke mně chtěli připojit. Děkuji mnohokrát za tyhle informace. Eh, věřím, že to je pro nás všechno novinka. Teď má slovo Helga. Já jsem tedy vedla delegaci do Plovděva, eh, Žulí tam také byla s několika dalšími, my jsme si uvědomili jako vždy, když máte evropský, eh, tedy hlavní město kultury, vždycky tam máte nějaké interní boje a eh, spory a podobně. Já se k tomu dokumentu nemůžu vyjádřit, já se si to teprve musím přečíst. Žuli, prosím, eh, dejte nám to všem k dispozici. Ale co se týče toho polipku Hanegera z berlínské zdi, to byla umělecká výstava, která vlastně komentovala, co se stalo. A já si myslím, že bychom se neměli stavit na jednu stranu, měli bychom si tedy přečíst, eh, o, o, co říkají obě strany. Neříkám, že ty eh, útočníci mají pravdu, ale teprve ve chvíli, kdy se s tím obeznámím, tak eh, na to mohu zareagovat. Potřebujeme více informací a neřekla bych tedy rovnou, že ti útočníci mají pravdu, protože to nevím. Mm, měli bychom tedy si vyžádat informace zejména od ředitele tohoto programu, ale také od těch útočníků. Ale vy jste si to přečetla, my jsme si to nečetli, takže prosím, dejte nám tuhle tu příležitost. Děkuji mnohokrát a e, stejně tak bych tohle doporučila i já, abychom se s tím tedy seznámili. Samozřejmě máme kontakty na doplovděva, e, můžeme se znovu ještě dotázat na, na tyhle ty věci, co přesně se tam děje a kulturní sekretariát určitě to udělá a potom nás všechny e, ještě bude o tom informovat, jaké informace tedy získali v tuto chvíli tady děkuji, Žuli, eh, a tím se dostáváme úplně na závěr. Pokud už nikdo nemá eh, něco k bodu různé, Na závěr eh, tohoto legislativního období tohoto výboru. Někteří z vás už tady vlastně říkali, tohle je můj poslední projev zde na výboru a člověk, eh, přece jenom jsme si uvědomili, že eh, tady eh, trošku jsme i pohnutí možná, že práce tohoto výboru končí a já musím říci, že i pro mě to byla čest a privilegium, že jsem mohla předsedat tomuto výboru pro kulturu a vzdělávání a bylo to vysloveně inspirující, eh, obohacující, že jsem mohla spolupracovat s tolika lidmi, kteří se takto angažují za kulturu eh, mladé lidi, eh, vzdělávání, sport a opravdu všechny ty diskuse, které jsme vedli, to prokázali také děkuji své předchůdkyni v první polovině legislativního období, děkuji Silvie Kostě. Eh, Silvia eh, opravdu hodně bojovala za to, aby kulturní politika měla své místo v evropské politice, kterou si zaslouží náš výbor na začátku eh, tohoto legislativního období vůbec neměla lehkou pozici a já si myslím, že teď na závěr tohoto legislativního období je naše pozice trošku lepší. Já si myslím, že stále ještě nemá tu pozici, kterou si zaslouží, ale přece jenom se to trošku zlepšilo a to je určitě práce nás všech, ale taky vlastně děkuji Silvi za všechno, co proto udělala ona e, tak aby e, vlastně e, jsme měli samozřejmě taky priority Junckerovy komise, která vůbec na kulturu neupozornila. Já si myslím, že na konci tohoto období přece jenom se nám podařilo i vlastně tedy Eh, komisi upozornit na to, že přeci jenom, možná nakonec teďka už chápe, že tedy eh, kultura vzdělávání a sport by se měl dostat do jádra politické agendy a že by to vlastně mělo být hned na samém začátku. Takže na začátku legislativního období jsme tedy museli za své eh, priority hodně bojovat, to se určitě vyplatilo a v tuto chvíli v Evropské unii už si myslím, že každý snad pochopil, že bez angažované eh, kulturní a vzdělávací politiky prostě Evropa nemůže jít ku předu a nemůže růst a já si myslím, že to je to nejdůležitější. Eh, Silví a řada dalších v Evropsk- v tomto výboru hodně bojovali za to, aby třeba ten Evropský rok eh, eh, toho kulturního dědictví eh, se takhle mohl posunout ku předu a Ono se to vlastně takhle pojilo i s částí členských zemí a zejména samozřejmě komise. Špičku komise jsme museli přesvědčit o tom, že to je dobrý nápad a trvali jsme na tom, opravdu jsme byli neoblomní a nakonec se nám to podařilo, aby vlastně eh, tenhle ten rok se realizoval. Eh, během celého legislativního období eh, to vlastně myslím, že na zasedání koordinátorů jsem o tom hovořila, děkovala jsem Helze za to, že byla jedna, jednou z těch, kteří taky byla vlastně na rozpočtovém výboru a vždycky nám pomáhala s těmi, hlete, s těmi rozpočtovými řízeními a tak dále a e, vždycky prostě se snažila pomoci tak, aby naše důležité programy e, v, e, vlastně si zvýšily i vlastně rozpočtové, rozpočtovou svoji pozici. Máme různé pilot, pilotní programy, které jsme zde v této oblasti nastartovali. Já přece jenom doufám, že i v příštím programovacím období se to nějak zúročí v tom tedy politickém Eh, kontextu jsme se zaměřovali eh, vlastně na to, abychom eh, mohli ovlivnit i vlastně tu, zpracu, tu s, mm, přepracovanou směrnici audiovizuální a tak dále. Tvrdě jsme pracovali, hodně jsme bojovali i s radou a nakonec to všechno mělo dobré výsledky. Teď na závěr jsme také měli eh, vlastně ten eh, eh, záměr jakéhosi mm, nového, nové solidarity a Mohli jsme se tedy, nebo mělo by nám to umožnit eh, zamýš, eh, zamýšlet se vlastně nad budoucností nových velkých programů, jako je třeba Erasmus, Erasmus+, Plus a tady jsme vlastně jasně ukázali, co všechno děláme pro budoucnost těchto programů, eh, co od toho očekáváme a taky doufám, že i budoucí parlament, budoucí kulturní výbor vlastně bude vycházet ze závěrů, které jsme tady ehm, odsouhlasili, zejména co se týče prostředků a jejich navýšení pro tyto programy. Takže já samozřejmě i nadále budu bojovat za to, aby tyto závěry eh, byly eh, realizovány a prosazeny a doufám, že, se tedy to, eh, že to tedy bude úspěšné, i co se týče financí. Potom jsme měli celou řadu iniciativních zpráv, slyšení, workshopů, nejrůznějších akcí, které jsme zorganizovali a které přispěly k tomu, abychom obohatili politickou debatu abychom neustále upozorňovali na mladé lidi, sport, eh, digitální vzdělávání, kulturu a tak dále. Samozřejmě ten seznam by se mohl ehm, ještě eh, být mnohem a mnohem delší. A děkuji vám všem eh, z celého srdce, děkuji všem členům výboru, děkuji všem spolupracovníkům, všem asistentům, ehm, děkuji své, své vlastní kanceláři, která mi vždy skvěle pomáhala, děkuji sekretariátu kulturního výboru, Policy Department. Děkuji také tlumočníkům a tlumočnicím, bez nich by naše práce nebyla možná. Děkuji také zástupcím komise, rady, sociálního hospodářského výboru, výboru regionu, samozřejmě také všem zástupcům vnitrostátních a mezinárodních organizací a všem stakeholderům, kteří svou expertízou za posledních pět let eh, nám pomáhali. Nemohli jsme vždy reagovat na všechno, na všechny ty podněty, které jsme měli, ale přesto jsme vždycky všechny tyto rady vítali. A samozřejmě také jakékoliv vstupy a práce kulturního výboru byla opravdu společná práce nás všech, týmová práce a myslím si, že opravdu všichni můžeme být hrdí na to, co jsme za posledních pět let eh, dosáhli. Bylo to skvělé tedy v těch posledních letech s vámi spolupracovat a ne vždycky jsme měli stejný názor na věci, ale eh, o to méně to bylo nudné a z konfrontace a sporů samozřejmě také někdy vychází ehm, pozitivní výsledky a já si myslím, že tohle to se nám zde podařilo eh, dokázat. A Vždycky jsme tedy postupovali přátelsky, eh, v duchu spolupráce a eh, vždycky jsme tedy eh, opravdu dělali maximum pro to, abychom zlepšili situaci v, našem, tedy v naší kompetenci. A já vám přeji všechno nejlepší do vašeho života, ať už se vrátíte zpátky sem do parlamentu, ať už to bude někde jinde, v nějaké jiné profesi, ti, kteří E, se sem vrátí, tak vám zase přeji hodně štěstí pro další práci v parlamentu a ti z vás, kteří už se nebudou vracet, tak vám přeji všechno e, nejlepší, e, do, ať už vás život zavede kamkoliv a já věřím, že i nadále budete spojeni nějakým způsobem s evropskou kulturou a vzděláváním. A tím uzavírám dnešní zasedání, pokud tedy někdo nechce ještě k tomu něco říci. Zabíne, Helga. To je první zasedání, které nicht pünktlich zu Ende. To je vlastně poprvé, kdy se mi nepodařilo to zasedání včas skončit. A to s tím se musíš eh, smířit. Já bych ti ráda po- poděkovala stejně jako všem kolegyním a kolegům, takže předávám se k tvému poděkování. Samozřejmě nemohu nabídnout plný výčet všech, eh, kterým bych chtěla poděkovat. Patří mezi tlumočníci, asistenti, sekretariát, oddělení, metodika a tak dále. Chtěla bych všem poděkovat, ale v tvém poděkování chybělo, chyběla jedna osoba a byla jsi jí ty. Také bych ráda poděkoval Silvi. Myslím si, že jsme v tvé osobě měli velice úspěšnou um, předsedkyni. Myslím si, že také uh, to, že společně s výborem ITRE který má na starosti ehm, eh, řadu věcí, které nesouvisí s kulturou, eh, byl ehm, vlastně na jedné lodi s námi a že se také rozhodl podpořit kulturu. Myslím si, že je potřeba poděkovat za eh, velice dobrou spolupráci a i toho odhodlaného ducha. Myslím si, že je potřeba poděkovat i všem ostatním, za spolupráci a také eh, za to, že jsme se, eh, musíme poděkovat eh, sami sobě za to, že jsme se vypořádali s jejich mnohdy tvrdošíným odporem. Myslím si, že se nám podařilo nalézt velice schůdnou cestu vpřed a za to děkuji tobě, Petro. Myslím si, že mohu také tento dík vyslovit jménem všech ostatních. Děkuji, to mě opravdu <laughs> dojalo. Není Helga? Za sebe bych také ráda poděkovala tobě, Petro, a tobě, Silvie. Děkuji vám všem. Já už nebudu kandidovat. Je to eh, mé osobní rozhodnutí. Ne, že by mě nechtěli. Velice mne vždycky eh, těšilo eh, pracovat ve výboru pro kulturu. Myslím si, že i e, díky výboru pro rozpočet se nám podařilo e, dosáhnout svých cílů. Děkuji vám všem, tlumočníkům, pracovníkům v sekretariátu, Benjaminovi, všem vám, poněvadž se jednalo o týmovou práci, kde jsme se samozřejmě nevenuli konfliktům, ale to je v demokratickém parlamentu běžnou věcí. Bylo to ale vždycky tak, že v zájmu eh, rozmanitosti a kultury jsme eh, byli schopni spolupracovat. Takže ještě jednou děkuji. Děkuji. Generosamente ricordato. Děkuji, já chci jenom připomenout, eh, že i v té druhé části toho mandátu, kde jste to řídila ty, se podařila celá řada důležitých věcí. Eh, digitální otázky. Měli jsme často rozdílná stanoviska, myslím, že se nám vždycky podařilo dosáhnout kompromisu. Já už jsem tady druhé volební období a vždycky jsem bránila naši společnou vizi a děkuji také za velký příspěvek eh, našich spolupracovník Nilsa a dalších. Ale Eh, koordinátoři také. A myslím, že se nám podařilo prosadit názor, že kultura se promítá do všech evropských politik, že to není oddělená záležitost a že to souvisí také s aktivním občanstvím. Myslím, že bez toho by to nemělo smysl, ta naše práce. Takže potřeba vrátit tu kulturní dimenzi do eh, politických, do politik. A chci ještě poděkovat eh, za ten integrovaný přístup k těmto otázkám i komisi. A chci ještě zaměřit naši silnou pozornost na eh, sociální model a na digitální ekonomiku. A ještě Chci poděkovat zpravodajům, kteří jsou tady, nebo kteří byli také spolu zpravodaji s různými dalšími výbory, aby se podařilo promítnout společný pohled na věc. Myslím, že to všechno byla velmi zásadní zkušenost, dělali jsme tam společně. Myslím, že jsme využili potenciál všech. Možná je to také proto, že eh, jsme výbor, který má méně členů než ostatní chci poděkovat našim poradcům, asistentům a také tlumočníci i e, za vaše pracovní podmínky jsme bojovali a myslím, že teď bychom měli e, v tom příštím období trvat na našich prioritách. Můžeme samozřejmě je i měnit, ale měli bychom se držet té strategie, kterou jsme definovali. A panu Koldersovi chci také poděkovat. Všem vám ještě jednou děkuji. A vždycky budu bojovat za to, aby v Evropě se věnovala pozornost kultuře, vzdělávání, solidaritě a občanství, to všechno eh, jsou zásadní věci. Vielen herzlichen Dank. Srdečný dík vám všem. Končím naše zasedání a nyní nás čeká přípětek. Je to v... Eh, ne.